Uh, Vážení kolegové, já bych ráda zahájila naše zasedání, protože budeme mít ještě, eh, máme tady minimálně dva stínové zpravodaje, takže už můžeme klidně zahájit rozpravu. Takže prosím vás, teď eh, máme návrh eh, stanoviska Eh, Evropského fondu pomoci nejchudším osobám, pana Omarži, takže já mu dávám slovo. Omarží se to čte, ano. Děkuji. Ano, děkuji paní předsedkyně. Eh, proběhla první výměna názorů při naším posledním zasedání výboru, takže já nebudu opakovat všechno už, co tady zaznělo. Byla to výměna názorů poměrně bohatá. Chci pouze upozornit na to, že mezi tím došlo k rozhodnutí Evropské rady, minimálně co se týče návrhu budoucího víceletého rámce finančního. Evropská rada Eh, jak se pokračuje nebo rozhodla o pokračování eh, potravinové pomoci pro nejchudší osoby. Ovšem eh, úroveň dotací 2,5 miliardy eur zůstává bohatě pod úrovní potřeb i očekávání, protože podle organizací by bylo potřeba věnovat aspoň miliard, pět miliard eur na pokrytí všech potřeb. Já jsem to říkal už na naší minulé schůzi, takže já to nebudu znovu opakovat. Každopádně je naprosto nepochopitelné, že v době nejhlubší eh, krize v Evropské unii, kdy počet chudých obyvatel stále roste, tak ti nejchudší jsou ponecháni u cesty. My jsme byli včera pozváni na slyšení předsedy Van Rompuy ohledně toho, k čemu došlo během poslední rady. Evropské rady předseda von Rumpuy říkal, že tento program nezaznamená pokles. Já bych eh, tedy rád řekl, že to je chybné prohlášení, protože, jak dobře víte, tento fond se snižuje, protože v roce 2010 představoval 500 milionů eur ročně. 500 milionů eur ročně, to se snadno spočítá, krát 7, to je 3,5 miliardy eur, zatímco teď ten rozpočet počítá se dvěma a půl miliardami, čili oproti minulému období je to o miliardu méně a chybí vlastně daleko více, pokud bychom chtěli reagovat na všechny existující potřeby. Takže to je problém, eh, jak si, před kterým stojíme. My musíme přijmout stanovisko a přitom eh, rozpočtové záležitosti nemáme vůbec jaksi pod kontrolou, čili proto já jsem se z principu rozhodl předložit pozměňovací návrh, v němž je uvedeno, že je potřeba stanovit výši, eh, tedy částku, která bude odpovídat potřebám, tak aby byly potřeby pokryty ve všech členských zemích, protože se jedná o všech 27 členských zemí, které budou budou moci čerpat z, těchto, z tohoto fondu, což nebyl ten případ v minulém období, kdy se to omezovalo na 20 nebo 21 členských zemí pouze. Takže tolik moje první poznámka. Druhá poznámka je eh, takže mě těší, že Evropský parlament se jinak obecně mobilizoval velice silně. Eh, napříč politickým spektrem, proto aby tento fond mohl být zachován a v tomto směru se dá říci, že jaksi angažovanost jak parlamentu, tak občanů přinesly pozitivní výsledky, protože to je, tu máme nové nařízení, o němž budeme jednat. Eh, co ještě vyvolává otazníky, Eh, to je tedy v tom novém nařízení vzhledem k, mm, k harmonogramu, který stanovil výbor pro zaměstnanost, jsme se snažili předložit nějaké návrhy, mm, Zaznamenali jsme několik problémů, které se týkají eh, především eh, přípustnosti Mm, některých případů tedy pro financování z tohoto fondu. Tento fond vzniknul eh, v zimě 85 až 86, to byla velice studená zima, tehdy Rokárová komise vytvořila tento fond, který měl řešit právě tu potřebu potravin pro nejchudší. V novém nařízení tam došlo k určitému posunu. My jsme o tom hovořili na minulém zasedání výboru směrem k materiálnímu strádání. To znamená, že dochází k rozdávání určitých komodit materiální podpory pro nejchudší e, osoby. To považujeme sice za pozitivní, ale jsem toho názoru, že tento program by měl být prioritně zaměřen na potravinovou pomoc, protože právě při uspokojení eh, potřeby výživy eh, můžeme eh, podporovat sociální začlenění těchto osob. Moje další poznámka, která vyplynula z diskusí, které jsme vedli s charitativními organizacemi, se týká zjednodušení pravidel a nařízení tak, aby mohly všech, mohla vše, všechny, nebo všechny ty eh, organizace a združení eh, nebyla zatěžována eh, nárůstem administrativní zátěže v rámci tohoto nového fondu. Další série návrhů, které formuluji ve své zprávě, je, že tam připomínám, že v rámci platformy, kterou organizuje Evropská komise, to znamená vytvoření internetových stránek a tak dále, eh, zvlášť odlehlé regiony nesmí zůstat být zapomenuty a tyto internetové stránky musí eh, obsahovat tedy eh, všechna Eh, eh, všechny neziskové organizace, které mohou využívat tento fond. Další problematický případ se týká ekofinancování. Ta ekofinancování eh, představovala, jestli se nepletu, 85 Já navrhuji, aby se navýšila na 100 protože všechny státy nebudou mít možnost pokrýt toto celé, takže pak by mohlo docházet k obtížným situacím. Pak je tu ještě také řada návrhů, které jsem formuloval a které jsou už takové trošku druhořadější. E, zajímal by mě názor kolegů ohledně některých otázek, které si stále ještě kladu a které vyplynuly jak z jednání s charitativními organizacemi, tak z jednání s Evropskou komisí. Já jsem navrhnul ve své zprávě, aby potravinová pomoc eh, Eh, se zaměřila na rozdávání především zdravé, vyvážené a rozmanité stravy. Eh, ovšem Evropská komise mě informovala, že to by mohlo představovat příliš velkou zátěž pro charitativní organizace, že jak si bude eh, na, eh, jak si to důkazní břemeno na jejich straně, aby prokázali, že ty potraviny jsou vyvážené, zdravé a rozmanité, což je tedy problém, který bude potřeba nějakým způsobem vyřešit a já doufám, že v rámci eh, rozhovorů s kolegy budeme moci stanovit určité určitý postoj, určité stanovisko. Další otázka, kterou kladu kolegům, se týká ukazatelů používaných Eurostatem. Jaké eh, ukazatele použije Eurostat pro zacílení vývoje nejchudších osob a osob ohrožených chudobou? Eurostat zdá se nepokouší vyčíslit potravinovou chudobu jako takovou a materiální chudobu, tu akutní eh, materiální chudobu sleduje teprve od roku 2009. Teď je otázka, jestli je to dostatečné a já myslím, že bychom se měli pokusit na tuto otázku nějakým způsobem odpovědět. Další otázka, na níž bychom se měli pokusit eh, přijmout nějakou nějaké stanovisko, je otázka definice takzvané intenzity práce. To znamená, máme hovořit o intenzitě práce nebo o pří, úrovni příjmů, protože to jsou dvě odlišné definice. Na základě diskuzí s komisí při přípravě této zprávy nám komise říká, že používat pojem intenzity práce umožňuje jasnější představu a zahrnutí domácností, které jsou skutečně ohroženy chudobou. Ale já doufám, že se dokážeme tady taky shodnout. Takže já si slibuji od naší dnešní rozpravy zde ve výboru mm, mm, nikoli nějaká velká prohlášení ohledně tohoto fondu, my jsme o tom hovořili ve výboru již minule, tam eh, mohl každý jaksi projevit eh, svoje eh, názor na tuto situaci. Teď jsme v další fázi, teď je potřeba tedy vyprodukovat zprávu, zprávu, která skutečně přispěje ke zlepšení tohoto nařízení a já doufám, že z této naší rozpravy a z předložených pozměňovacích návrhů od jednotlivých kolegů dospějeme k návrhu, který bude bude co nejpřiměřenější a nejpřesnější pro to, abychom naplnili cíle, které si stanovujeme. A poslední poznámka, hovořili jsme o tom ráno, otevírají se nová jednání mezi Evropským parlamentem a radou e, ohledně rozpočtu. Samozřejmě tato otázka e, Petrovinového fondu pro nejchudší osoby bude v centru těch jednání, minimálně v to doufám a doufám, že Evropský parlament udrží silnou pozici v těchto jednání, tak abychom dospěli k rozpočtu, který by pokryl opravdu všechny potřeby. Takže tolik eh, moje první poznámky v tuto chvíli a konečně bych chtěl říci, že jsem opravdu otevřený eh, všem návrhům kolegů tak abychom zachovali v tomto případě jednomyslnou pozici, silnou pozici našeho výboru. Děkuji. Děkuji a nyní za EPP Marie-Thérèse Sanchez-Schmidt. Merci beaucoup, madame la Děkuji, paní předsedkyně. Samozřejmě děkuji panu Omaržímu za jeho návrh stanoviska Eh, jak jste říkal, opravdu teď jsme v nové fázi, je to fáze konkrétních pragmatických návrhů, kdy musíme dospět k definování společné pozice, kterou budeme muset obhájit eh, maximálně jednotně. Jako vy lituji toho, že Rada v rámci své dohody o víceletém finančním rámci eh, se dohodla na výši rozpočtu, který je více než nedostatečný a 2,5 miliardy Ehm, po těch prvních návrzích, kdy se navrhovalo sedm osm, ehm, charitativní organizace říkali, že by bylo potřeba 4,5 až 5 miliard. V minulém období to bylo 3,5 miliardy. Samozřejmě naše eh, stanovisko se bude odvíjet od, mm, jedna, od dohod ohledně rozpočtu. Já děkuji zpravodaji, taky děkuji za pozměňovací návrhy, které předložil. Minule jsme o tom hodně hovořili. Tak takže si myslím, že je dobré, abychom se shodli na e, řadě bodů. Nicméně tyto pozměňovací návrhy jsou pochopitelně vedeny dobrými úmysly, ale musíme mít stále na paměti rozpočtová omezení. Říkali jsme, že se budeme být za náš rozpočet, ale musíme zůstat realisti. Navrhovat pětimiliardový rozpočet a stoprocentní spolufinancování, to je hodně ambiciozní plán. To, myslím, těžko obhájíme takovou pozici, takže bychom měli zůstat realisty, abychom nesklamali charitativní organizace, které mm, podporujeme a, a které mají velkou práci. My chceme, aby rozpočet byl solidní, ale spíš bych byla proto, aby se tam ponechalo na vnitrostátní spolufinancování, protože členské státy musí nést také svůj díl odpovědnosti za sociální podporu a Evropský sociální fond také eh, vyžaduje sdílené financování a eh, aplikace subsidiarity členských států a myslím si, že spolufinancování má vždy pákový efekt a to nesmíme zapomínat eh, ale abychom vzali v úvahu rozpočtové problémy členských států, mohli bychom třeba vést ke kompromisu, takže by se eh, počet států eh, pro eh, to a například tam ta hranice zvýšila o 10 bodů v případě, že ty státy mají problémy. Jinak plně souhlasím s hodnocením eh, zpravodaje, eh, charitativní organizace nesmí být zbavovány své odpovědnosti a svých akcí v rámci partnerství. Tyto organizace se mobilizovaly, obhajují rozpočet a musí nadále sehrávat významnou roli. Nicméně bych byla umírněnější než eh, jsou návrhy eh, zpravodaje ohledně povahy eh, partnerských organizací. Neměli bychom omezovat eh, jaksi ty partnery a měli bychom toto nechat na subsidiaritě členských států. Co se týče návrhu rozšířit tu pomoc nejenom na potravinovou, ale i prostě obecně na pomoc materiální, ale s tím souhlasím, ale musíme klást důraz právě na tu potravinovou pomoc. A souhlasím s pozměňovacími návrhy, které e, žádají zjednodušení e, postupů, Eh, organizace, které působí v této oblasti, jsou neziskové organizace s dobrovolníky a nemůžeme je zatěžovat eh, těm evropskými pravidly, která bývají příliš složitá. Také souhlasím s těmi pozměňovacími návrhy, které eh, podporují roli platformy výměny dobrých eh, eh, osvědčené praxe a jejich webových stránek. Já sama předložím několik pozměňovacích návrhů, které podporují něco z toho, co říkal zpravodaj. A mám otázku na komisi. Mohli bychom dostat nějaké informace, aspoň obecné, ohledně projekcí rozdělení tedy té částky mezi členskými státy, protože to zatím není jasné. Tento fond se bude brát z národní e, položky Evropského sociálního fondu, takže jakým způsobem skloučíme minimální investice Evropského sociálního fondu podle kategorii regionu spolu s tímto rozdělením podle cílených osob. E, Evropský fond pro nejchudší je, je součástí Evropského sociálního fondu, nebo ne, tato eh, bude potom ovšem na úkor podpory zaměstnanosti. Takže jakým způsobem se podaří skloubit tyto cíle, nebo tento cíl, který jaksi do, eh, je komplementární k sociálnímu fondu. A také bych chtěla varovat před úplným přepracováním návrhu komise. To téma je právně velmi citlivé Víme, že některé členské státy nejsou přesvědčené o účelnosti tohoto fondu a o nutnosti, aby Evropská unie působila v oblasti potravinové pomoci eh, a mm, já jsem přesvědčena a eh, doufám, že s tím souhlasíte, že bychom měli být všichni jednotní, abychom nedávali argumenty tím, kteří chtějí potravinovou pomoc vracet na úroveň eh, vnitrostátní. My jsme všichni společně dosáhli vytvoření tohoto fondu pro nejchudší a to je velké vítězství, takže teď bychom to mm, měli eh, realizovat tak, aby aktivity Evropské unie byly viditelné a to zvláště v době, kdy naši občané trpí eh, nekonečnými důsledky eh, krize. A nyní paní Valice Dančila. Děkuji, paní předsedající. Již eh, to řekli předřečníci. Já si také myslím, že hospodářská a finanční krize která v Evropě není řádí, opravdu měla velký vliv. To znamená, že tady máme spoustu lidí bez práce, kteří, který hroz, kterým hrozí sociální vyloučení. A já si myslím, že rozpočet pro tyto lidi byl příliš snížen o dobrých 40 a Problém je v tom, že eh, tito lidé prostě nemají třeba přístup ani k potravinám, ať už kvalitativně nebo kvantitativně bráno. Několik eh, desítek eh, milionů lidí v Evropě již nemá na maso nebo na podobné potraviny a je tedy důležité, abychom se podívali taky, co o tom říká Světová zdravotnická organizace. Víc než 25 milionů dětí eh, už eh, jsou na pokraji sociálního vyloučení. 5,7 milionů těchto dětí nemá eh, nové oblečení, jenom prostě všechno z druhé ruky. 4,7 milionů z nich nemají přiměřené boty třeba na zimu. Takže to prostě nejsou dostatečné materiální podmínky. No a to pokračuje dál. Vzdělávání, eh, zdravotnictví a kdo ví, co z toho může potom být. To jsou vlastně budoucí nezaměstnaní v Evropě. My o těchto tématech často hovoříme v Evropském parlamentu a myslím si, že je důležité, důležité aby se všechny instituce ujaly této otázky. Co to znamená? my musíme definovat nové typy příjemců pomoci, znovu přepracovat možná seznamy těchto lidí a musí to týkat také regionálních eh, úřadů a organizací, které mají v rukou realizaci těchto programů. Na evropské úrovně pak eh, je důležité, eh, že určité organizace od určitého počtu zaměstnanců se vlastně eh, zabývají eh, doručováním té pomoci, tak, říct, tak, tak říkajíc. A tito pracují většinou na dobrovolné bázi. A tady ovšem je třeba mít eh, jasná pravidla, podle kterých toto má fungovat. Kromě toho je třeba také myslet na tu možnost, aby Evropská unie měla nouzový fond pro případ zhoršení situace nebo pro případ eh, situací, které třeba řešit, ale opravdu rychle. Ještě jednou chci zdůraznit, že je dobré, že máme prostředky pro eh, potravinou pomoc zdarma, eh, že tedy třeba se do toho zapojí velké potravinové řetězce a také by se měly vytvářet nebo alespoň posilovat potravinové banky. Já jsem si vyslechla eh, také stínové zpravodaje, například EPP, eh, e a my opravdu musíme reagovat, my musíme nabízet, nabízet také kvalitní projekty, pestrou výživu všem těm, kteří to potřebují. A proto tedy myslím, že tyto programy potravinové pomoci pro potřebné, to je instrument pro integraci těchto lidí. Existují samozřejmě i další integrační projekty pro potřebné, jako třeba lidi, kteří potřebují pomoc a e, kterým toto dává také možnost e, jak si potkat jiné lidi. Rok 2013 je rokem evropského občana a v této souvislosti je naše povinnost se zabývat těmi, kteří jsou na tom v Evropě nejhůř. I oni musí eh, mít celá důkla, eh, hmatatelné eh, konkrétní důkazy toho, že Evropské unie na nich záleží. Slyšíme, že existuje mnoho lidí, kteří celý eh, den eh, věnují pouze tomu, aby měli obživo. Já tedy určitě eh, podám pozměňovací návrhy a děkuji panu zpravodaji. Ano, děkuji. Paní Veršmanová tady asi není, takže požádáme Karimu Deli. Merci, madame la Děkuji, paní předsedkyně. Především chci poděkovat kolegovi panu Omaržímu, protože jeho zpráva klade důraz na jednu věc, a sice, že tato Evropa chrání, chrání ty nejchudší v kontextu, kdy bohužel máme eh, eh, předsedy vlád, kteří si neuvědomují realitu v terénu a Tito lidé přijímají rozhodnutí především na témata, která jsou pro Evropu ústřední. A tato rozhodnutí mají své důsledky, a já musím říci, že hranice nepřijatelného, především co se chudoby týče, byly v Evropě překročeny. A kromě dosahu vašeho textu, pane zpravodaji, chtěla bych především připomenout že jsme pevně proti návrhu rozpočtu pro následující období, tak jak to navrhuje Rada. A to i tehdy, kdy na poslední chvíli bylo navrženo pro, pro navýšení pro fond pro pomoc nejchudším. Přesto je to naprosto nedostatečné, když to porovnáme se stávajícím programem a když to porovnáme s potřebou rozšíření priorit fondu navržených komisí. 2,5 miliardy eur znamená, že to prostě nestačí. Nebere se v úvahu ani e, zvyšování chudoby a bezdomovectví a naše komise prostřednictvím to, této zprávy náš, náš výbor vydává jasný signál. Je čas jednat. My máme povinnost jednat. Takže budeme všichni jednat a jak navrhuje eh, zpravodaj a vyžaduje a žádá po nás skutečné návrhy, tak já předložím dva návrhy, které považuji za ústřední. Takže za prvé bych v tomto textu ráda viděla dimenzi, která je drahá nám, ekologům, eh, a to jsou ty krátké eh, vzdálenosti, místní, eh, kvalitní zboží, místní obchody. Jedině tak budeme moci bojovat s plítváním, budeme moci podpořit místní zemědělce, sezónní produkci, naše území, naše regiony a budeme současně bojovat proti oteplování v důsledku přepravy zboží. Protože, a já to říkám, ti nejchudší mají také právo na zdravé, čerstvé, sezónní, kvalitní potraviny. To je první návrh, pane zpravodaji. A můj druhý návrh je zaměřený na partnerství. Chtěla bych mít jistotu, že v tomto stanovisku všichni partneři budou zapojeni již od definování operačního programu, ať už se jedná o místní zemědělce, eh, neziskové organizace nebo takzvaná solidární potravinové prodejny nebo organizace na pomoc bezdomovcům. Samozřejmě další třetí návrh to je to zjednodušení. Já osobně jsem proti spolufinancování, myslím, že jsou státy státy a vlády, které určitě nedají prior, chudobu jako mezi své priority, takže ne, nebudou chtít použít tento fond, zatímco když tam nebude spolufinancování, ty charitativní organizace budou mít těm fondům přístup přímý a to by hodně zjednodušilo tedy e, přístup k těmto fondům. A na závěr bych chtěla říct pouze tolik, že evropské hodnoty, které hájíme, ta, ta hodnota je naprosto jednoduchá. Každý evropský občan musí žít důstojně. A tento program, to není charitativní program, to je program pomoci nejchučím a to je symbol toho, co nám v Evropě chybí, a sice evropská solidarita. Děkuji. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já bych chtěl poděkovat zpravodaji za eh, přednesení tohoto materiálu a chtěl bych jenom učinit pár poznámek a potom mám otázku na komisi. Za prvé si myslím, že v rámci zjednodušení a implementace by bylo vhodné eh, zařadit eh, tento fond, Evropský fond podpory nejchudším obyvatelům pod pod jeden strategický referenční rámec a tím pádem by potom čerpání z tohoto fondu a z Evropského sociálního fondu mohlo probíhat pod jedním operačním programem. A pak bych se rád zeptal komise, zdali existují, existuje nějaké vyhodnocení potřeb těch jednotlivých států, Eh, pro využití těchto, těchto prostředků a zdali v případě, eh, že ten stát nebude tyto prostředky využívat, je bude moct použít na jiné programy eh, z tohoto operačního programu. Děkuji. Like to... Dobře, děkuji. Já nevím, jestli se chce vyjádřit někdo další. Ano, Jan Olbricht. No, not... Ne, to je starý seznam. Začíná panem Nilsonem. Přidáváme na seznam další řečníky. Hromadí se nám to tady. Mnohokrát děkuji. Já se pokusím mluvit stručně. Když jsme o tom mluvili poprvé, já jsem říkal, že nesouhlasím, že se mi nelíbí tento návrh od samotného počátku. Takže já nemám stejný názor jako zpravodaj, nebo jako naše skupina. A chtěl bych vysvětlit proč. Protože já myslím, že my teď měníme odpovědnost na straně Evropské unie a členských států. Já myslím, že to možná i proto, že jsem byl 15 let ve Švédsku starostou. A ve Švédsku mají orgány místní samozprávy na starosti chudé a také všechny bezdomovce. Orgán místní samozprávy musí každému poskytnout nějaký přístřešek, kde by mohl spát. Mají tuto odpovědnost ze zákona. A já se obávám, když se pustíme touto cestou, stanou se dvě věci. Za prvé, když bojujete proti chudobě, nejdůležitější je bojovat za pracovní místa. Protože nezaměstnanost dělá z lidí chudáky, takže musíte bojovat za pracovní místa. To je první věc, kterou musíte udělat. A pokud využíváme sociální fond, my ho teď využíváme, abychom lidi připravili na to, aby si našli práci, abychom bojovali s nezaměstnaností. A když teď začneme z tohoto fondu ubírat peníze za tímto účelem, v příštím víceletém finančním rámci, který budeme projednávat, to bude nějakých 30 milionů eur nebo víc protože si musíme učit nějakou prioritu. Musíme se buď snažit o to, aby lidé dostali práci, anebo musíme dávat peníze chudým. Peníze na potraviny. To je jedna věc. To znamená, že se ubíráme nebezpečnou cestou. A ve Švédsku, když máte tento nový mechanismus, nebo kdybychom měli tento nový mechanismus, tak starostové ve Švédsku by se řekli, aha, evropské peníze, já toho můžu dělat méně. A to je problém. Já myslím, že bychom se nad tím měli ještě jednou zamyslet. Proč to vlastně děláme? Je to dobře z dlouhodobého hlediska? Je to dobře pro Evropu nebo ne? Já si nejsem jistý. A myslím, to je prostě moje švédská zkušenost. Také jsme o tom mluvili v naší straně ve Švédsku, už o tom mluvíme dlouho. Zvlášť o tom, kdo má na starosti jednotlivé záležitosti v Unii. A já myslím, že když budeme mít tento návrh, tak členské státy toho začnou dělat méně. Mnohokrát děkuji. Ještě jednou Oldřich, ne? So Srdečně děkuji, paní předsedající. Dovolte principiální eh, komentář. Eh, my často tyto zprávy projednáváme v angličtině. Já myslím, že tak asi 99% kolegů eh, v parlamentu angličtinu ovládají, takže to snad není problém. Ale já mám daleko větší problémy, pokud mám eh, jednat eh, ve francouzštině. Já prostě francouzštinu zas neovládám tak dobře slovem písmem, abych opravdu byla schopná s tím Eh, pracovat. Já si myslím, že je pro mě velice, velice obtížné, když tady musím se vyjadřovat k něčemu, co si možná sice přečtu, ale nerozumím tomu úplně. Čili to je jaksi porušení principu, to, to nám prostě neumožňuje odvádět řádnou kvalitní práci. Prostě Eh, aspoň tedy, kdyby byl ten pracovní překlad do angličtiny, tak bychom aspoň pořádně věděli, o čem je řeč. Já to tady mám mít hotové do čtvrtka a to opravdu nevím, jak to budu stíhat. To je první bod. Za druhé, já tedy nechci eh, mluvit v tom smyslu, že eh, jak si bych si nepřála tento program, to ne, ale prostě je třeba si připomenout, jak vznikl tento program. On pochází ze zemědělské politiky, kdy tedy jsme měli nadprodukci mléka, másla a všeho možného, takže eh, šlo o to, jak s tou nadprodukcí naložit. A pak tedy mělo smysl eh, dát to k dispozici lidem, kteří prostě rozhodně neměli neměli nadprodukci a naopak tedy vítali každou potravinu. Dnes ovšem už nemáme na produkci, takže má smysl to tady vyjmout ze zemědělské politiky a měli bychom debatovat o tom, jakým způsobem to financovat. Zatím se zhodujeme, že to bude ze sociálního fondu a já to tady určitě podporuji u těch zemí, kde na to není možné, kde na to nemohou sami zareagovat. Takže to proč ne. Ale jinak tedy já třeba vím, že v Německu a také v naší frakci je mm, to mm, bráno s velkou rezervou, poněvadž my si myslíme, že to jde spí- tak trošku směrem, eh, že už, se, že už to prostě není úplně v naší kompetenci. Dobře, to už je, to, to by byla historie, ale teď, když říkáme, že to musíme posílit a ještě víc peněz do toho vložit a ne, nejenom potraviny, ale také všechno možné, tak to já si myslím, že to se míjí s tou základní myšlenkou. A sice myšlenku, eh, to, to myšlenkou je prostě ty, ty lidé jenom trošku podepřít a dát jim šanci zapojit se do pracovního trhu. Eh, prostě tady jde opravdu o posílení inkluze ale to nevím, ale rozdávat potraviny, rozdávat almužny, to přece není, nemůže být smyslem udržitelné evropské sociální politiky. Takže já říkám ano, těm nejchudším ano, ale podle určitých kritérií, ale eh, členské země musí kofinancovat, protože jinak, co se stane, opravdu eh, země to potom začnou bezhlavě utrácet, poněvadž to mají zadarmo. Takže my prostě tady nejsme od toho, abychom platili všechno to, co běžně patří do zodpovědnosti členských zemí. Já si myslím, že eh, opravdu bychom měli vycházet z toho, eh, co je možné dosáhnout na úrovni členských zemí a nezasahovat to, nezas, nezasahovat to. Ale bohužel nemohu k tomu více přispět, poněvadž je tady moje jazyková bariéra. Dobře, než dám slovo zpátky paní Deli, chtěla bych ještě říci, eh, tedy vysvětlit, proč tady není ten překlad. Je to prostě eh, díky mimořádnému tlaku okolností eh, prostě výbor Empl odmítl odložit hlasování na své příští zasedání, takže abychom vůbec mohli k tomu dát stanovisko, eh, musí se hlasovat už v březnu. Čili máme tady eh, velmi krátkou lhutu tentokrát a naše jazykové služby prostě ne, to nezvládly ani tedy do angličtiny, nebo já nevím, jaké jsou tady ještě další jazyky v tomto případě. Čili toto je současná situace. Takže my jsme se mohli rozhodnout buď to vzdát se stanoviska, anebo ho tady vypracovat ovšem tady za cenu eh, omezeného jazykového režimu, zejména tedy písem, pokud se písemných příkladů týče, překladů týče. Čili to je situace. Nyní eh, paní Deli. Děkuji, paní předsedkyně. Jenom minutku. Já chci švédskému kolegovi říct toto musí si dávat pozor, protože když se hovoří o chudobě a argumentuje se jenom řešením zaměstnanosti, chtěla bych mu připomenout, že dneska v Evropě žijí miliony chudých pracujících, kteří dnes využívají tyto potravinové pomoci. Zaměstnanost dnes nechrání před chudobou. Takže když říkáte, vytvoříme systém pro eh, zvýšení zaměstnanosti, aby se lidi dostali ven z chudoby, tak to nebude stačit, jestliže také se neprosadí to, co Evropský parlament eh, prosadil v rámci boje s sociální vyloučeností a sice minimální příjem pro všechny. Takže nemůžeme hovořit pouze o zaměstnanosti, pokud to nedoplníme minimálním příjmem. A druhá úvaha, před chvílí někdo říkal, že ale to je v kompetenci jednotlivých států. Ale jak chcete zaznamenat nějaký pokrok ve směru k Evropě, která chrání. Já chci, aby ta chránící Evropa měla více práv. Jestliže signál, který z té Evropy vysíláme, bude znít, že každý stát se o své chudé řeší sám a dělá to, jak umí, tak kde je, kde je přidaná hodnota Evropy? A to je právě to, co symbolicky musí vzejít z tohoto parlamentu. Já mám představu Evropy, to je představa otců zakladatelů, kteří říkali, že každý evropský občan má nárok na určitá práva, má určité nároky, práva a to je právo na důstojný život. A jestliže my dnes jako velvyslanci Evropy už nemáme, neprosazujeme tyto hodnoty jako evropskou solidaritu, tak se bojím o Evropu zítřka. Dobře, děkuji. Pokud už se nechce vzít slovo nikdo další, pak požádám Junose o marži, aby nám to uzavřel. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych říct, že ta diskuze je velice zajímavá, protože poukazuje na po jednotlivé pozice každého jednoho. Dovolte mi, abych řekl, že je přece jen trochu zvláštní, jestliže tady zaznívá, že to je otázka, která není evropského charakteru a měli bych připomenout, že v římské smlouvě je uvedená povinnost, kterou máme, nabídnout každému zdravou, eh, vyváženou eh, výživu. A musím připomínat, že Evropská unie si stanovila za cíl eh, jaksi odbourání chudoby do roku 2020. Čili to je čistě evropská záležitost a my máme povinnost jaksi bojovat na této frontě. Eh, chtěl bych říci, že od té doby, co jsem zpravodajem na toto téma, moje mailová schránka se plní zprávami, určitě to tež platí i u ostatních zpravodajů. Naše rozpravy obvykle eh, nikoho moc nevzrušují, ale v tomto případě je tu znát veliké očekávání a, a silná reakce eh, veřejného mínění, jak symbolicky říkala Karima, tady je symbolická, veliká symbolická dimenze. A v tuto chvíli, kdy my všichni konstatujeme, jak, jak si národy a insti- jak si nemají v lásce instituce, tak nemůžeme eh, toto pominout. To je moje první poznámka. Co se týče otázek, které byly položeny, některé z nich byly adresovány komisi, jiné byly adresovány spíše mně. Co se týče zjednodušení postupu, ano, je tu několik pozměňovacích návrhů, které jsem předložil v tomto směru, protože pochopitelně potud pokud Evropský fond dnes je integrován eh, do, eh, do politiky soudržnosti, pak to představuje sérii ustanovení kontrolních a dalších, které budou muset tedy řešit ty nevládní organizace a které budou představovat určité potíže. Co se týče většího zapojení regionálních subjektů, eh, myslím si, že to je základní otázka. Samozřejmě mě je stěžení, aby všechny organizace se mohly aktivně zapojit do definování této politiky a tady jsme také předložili několik pozměňovacích návrhů. Chtěl bych také upřesnit, že co se týče otázky položené komisi, jestli jsou to položky, které se odečítají z Evropského sociálního fondu, to by mě také zajímala odpověď eh, ze strany komise. Potom je tu návrh Karimy, to plně sdílím, tedy co se týče využití místních kvalitních produktů. Já jsem předložil pozměňovací návrhy v tomto směru. Na druhou stranu nesmí se stát, aby ty charitativní organizace z tohoto titulu zase byly více omezovány a, zatěžovány ale uvidíme, do jaké míry je možné reagovat na tento návrh. Já se nedomnívám, že eh, eh, jak si eh, překroutíme návrh komise a budeme se ale snažit, aby ten návrh se co nejvíce přiblížil potřebám potravinových bank a minimálně některé nepřesnosti v nařízení, jak je předložené, by mohly komplikovat tento úkol. A poslední moje poznámka, já jsem to říkal v úvodu, rozpočtová otázka je stěžení, protože samozřejmě ani nejlepší nařízení nebude k ničemu a nesplní své cíle, jestliže nebude dostatečně finančně dotovaný. Takže proto volám po větší mobilizaci v rámci jednání s Evropskou radou ohledně určení budoucího rozpočtu. Děkuji. Jediná věc, o které musíme rozhodnout, je lhůta pro pozměňovací návrhy. Ta je velice krátká, 21. února v 6 hodin odpoledne. A to je konec tohoto bodu z našeho pořadu jednání. Předpokládám, že teď můžeme přejít na další bod, což byl bod číslo 12 s Lambertem van Nistelrojem a Konstancou Krell, kteří nám mají poskytnout informace o vyjednávání o obecných nařízeních. Vypadáte překvapeně, ne? Já vám řeknu, že posledně jsem slyšel poznámky kolegů v tom smyslu, že mluví moc dlouho. Takže budu mluvit extrémně krátce. To se stává každému, nic si z toho nedělejte. Konstanco? Dobře, já se tady pokusím mluvit o trošku dál, ale jenom o trošičku. No, krát děkuji, paní předsedkyně. Děkuji Lambertovi. Já myslím, že od posledního zasedání výboru REGI proběhly tři další trialogy, a já myslím, že i v porovnání s dalšími výbory a s dalšími trialogy postupujeme velice dobře, velice dobrým tempem. Příští trialog se bude konat zítra odpoledne. Při těchto trialozích jsme mluvili o celém textu společného strategického rámce, té přílohy. A na jednu stranu to bylo hodně těžké, protože někdy jsme opravdu vyjednávali o každé větě. Na druhou stranu často nebyl velký rozdíl mezi textem, který navrhla komise, předsednictví a parlament. Ale aby bylo všechno jasné, my jsme byli první jako instituce, jako Evropský parlament, kdo některé věci navrhl, protože vznikla situace, kdy jsme třeba s Lambertem říkali dobře, Přijímáme text rady, ale pak jsme si uvědomili, že rada převzala náš text. Bylo to legrační. Ale já myslím, že teď už máme přílohu o společném strategickém rámci a také jsme mluvili o článku, který se týká společného strategického rámce, články 10, 11 a 12. A já myslím, že už se blížíme dohodě. Nejobtížnější je otázka, jestli budeme nebo nebudeme mít akt v přenesené pravomoci. Jak víte, komise pokaždé žádá o jeden akt v přenesené pravomoci. Rada to odmítla a my jsme řekli, že v nařízení chceme hlavní věci pro společný strategický rámec a jsme připraveni dál to ujasnit, dál to upřesnit v aktu přenesené pravomoci. Ale musíme se dohodnout, jinak nebude dohoda. Komise přislíbila, že nám předloží podrobné informace k tomu, co by v tom aktu přenesené pravomoci mohlo být a snad to budeme schopni projednat zítra na příštím trialogu, abychom se konečně dohodli. Včera jsme dokončili tematický blok, do kterého patří definice místních rozvojových strategií, komunitárních politik pro rozvoj a týká se to také jednotlivých prvek těchto strategií, těchto politických strategií. A pokud je o, i také pokud jde o místní akční skupiny, jediná otevřená otázka je opět využití aktu přenesené pravomoci v článku 29 odstavec 6. A tady také komise připraví nějaký materiál a předloží nám návrh toho, co možné je a co není. Tento blok se týká také toho, jak fond podpoří místní komunitární rozvoj a také využití ITI, to je článek 39 a bývalý článek 99. Jak má tedy vypadat další postup při vyjednávání s radou? Další bude tematický blok o podmínkách ex ante a o rámci pro výsledky. Ta podmíněnost ex ante je trošku obtížná, protože zatím ještě nemáme materiál, o kterém v podstatě můžeme vyjednávat. Tím se to komplikuje ale snad do příští středy, do příštího týdne dostaneme návrh komise a rady. Uvidíme. Snad se nám to podaří co nejdříve dokončit. V každém případě postupujeme dobrým tempem a myslím, že ty věci v tom obecném nařízení jsou opravdu složité tempo vyjednávání není špatné. A proto jsem si celkem jistá, že je možné, že výsledek předložíme na plenárce ještě před letními prázdninami. A snad budeme mít dost času, aby členské státy, regiony, jednotliví partneři zpracovali operační programy. Ale to je taková moje osobní připomínka, nevím, jestli to Lambert vidí stejně. Někdy je opravdu těžké vyjednávat s radou, která není připravená říct ano, dobře. Rada dokonce není připravená říct dobře, že znova se nad tím zamyslíme. A my jsme se nepouštěli do moc komplikovaných věcí. Třeba do podmíněnosti. budoucnu nás ještě čekají těžké situace. Ale snad se propracujeme k nějaké metodě, která potom povede k dohodě, ke shodě. A snad příští týden budou hotové ty nejdůležitější věci i pro ty operační programy. Partneři a regiony pak uvidí, kam se to ubírá a snad to dokážeme dokončit. To jsou poslední zprávy z našich trialogů. A samozřejmě Lamberte, pokud jsem na něco zapomněla. Já mu dám slovo. Ano. To je vaše volba. Lamberte, chcete něco dodat? A nebo jste naprosto spokojený? Víte, to je taková výzva. V každém případě. Ano, je to všechno pravda, neznamená to, že nás nečekají nějaké velké problémy, které bychom měli řešit. Zamyslete se třeba nad tou rezervou. To je pořád ještě rozhodnutí rady z minulého týdne. Takže když se podíváte na tyto věci, já myslím, že to jsou ty velké peníze, to nějakých 7%, ne? A když to bude pokračovat, my jako zpravodajové chceme někdy uvažovat víc do budoucna, takže budeme říkat nět, nět, nět. Oni se v tom eh, období sedmi let možná pokusí nějak výsledek ovlivnit, ale nemělo by to být byrokratické. Nemělo by to vést tomu, že lidé se budou honit za těmi penězi, neměla by to být nějaká byrokracie. Ale možná, že bychom si měli zamyslet i nad takovými debatami, které nás čekají. Ano, a poslední věc, jistě, už posledně jsem mohl říct něco o Evropském sociálním fondu, jsou tam velké rozdíly v přístupu parlamentu a Evropské komise a rady. My jsme znovu žádali i při rozprávě na plenárce žádali jsme pana Andora, aby něco navrhl, ale On uvázl na mrtvém bodě a to je šílené. Pokud nenabídne větší flexibilitu, než je teď v textu, pak bude opravdu obtížné dohodnout se. Protože někdy, pokud máte nějaký nápad, jak přimět Evropskou komisi, aby v té věci Evropského sociálního fondu vyšla vstříc nám, bylo by to dobré. Ale pokud se oni nepohnou z místa, kdo ví, co budeme muset udělat? Budeme se muset obrátit na radu? Co máme dělat? Co budeme dělat? A pak Evropská komise bude hodně nešťastná. I naši kolegové ve výboru pro sociální věci. Takže jak dál? Yeah, to myself. Yeah, you gave me the floor. Ano, dal jste mi slovo. Já jsem nikoho nechtěl nudit. Děkuji, Lamberte. ze skupiny stínových zpravodajů. Chce si někdo vzít slovo? Pan Omarží, ano, Oldřich také bych chtěl něco říct, ne? Takže pan Omarži. Děkuji. Já bych měl takové dvě série poznámek. Dneska ráno při rozhovoru s předsedou výboru regionu jsem říkal, že svým způsobem my teď budujeme něco na způsob judikatury v oblasti rozhodování, spolurozhodování. To znamená, že musíme dávat velký pozor na to, aby výsady parlamentu byly respektovány. A proto bych chtěl Eh, abychom se zamysleli nad rozhodnutími, která eh, Evropská rada přijala a rád bych znal názor spolu zpravodajů ohledně důsledků, které to má na manevrovací prostor, který nám v tom jednání zůstává. V, rámci, v rozhodnutí Evropské rady je explicitně uvedeno, nebo uvedena ta makroekonomická kondicionalita. Také je tam řeč o rezervách, o výkonnosti a podobně. A já si kladu otázku, co nám zbývá eh, k jednání, jestliže toto už Evropská rada jak si stanovila a principy spolurozhodování zda tedy jsou dodržené. Druhá poznámka a otázka, kterou bych chtěl položit zpravodaji, se týká našeho mandátu eh, k jednání. Evropský parlament, jestli se nepletu, v tom mandátu neuvádí kapitolu týkající se konzistence, tedy mezi pěti fondy strategií 2020 a Evropskou ekonomickou evropským ekonomickým řízením. Ovšem od začátku jednání v trialogu komise a rada naprosto eh, na, drží oddělené na jedné straně regionální politiku a na druhé straně politiku Evropy 2020 a jeho nástroje jako třeba evropský semestr. My se účastníme těchto jednání a pokaždé parlament a komise se vrací s evropským semestrem. Takže já bych chtěl připomenout, že a už jsem to říkal, že jsem proti a chci se zeptat zpravodajů, co si o tom myslí a že bychom měli zůstat neoblohní, co se týče mandátu, který nám byl určen. Původní cíl, a v tom se mnou jistě souhlasíte, původní cíl politiky soudržnosti se nemá naředit eh, v těch eh, ekonomických doktrínách eh, efektivnějšího utrácení, které se jaksi vkrádají do těchto ustanovení. Děkuji. Uh, I have to, to, to, uh, very, very... Já mám dvě velice krátké otázky. Za prvé ty komunitární iniciativy. Proběhla dlouhá diskuze o struktuře a nákladech. Šlo o ten speciální způsob organizace těchto iniciativ. Spousta lidí se milně domnívá, že to budou schopni rozšířit i na města. Ti, kteří to dělají už teď, to vůdci, ta aktivita typu lídr, ale tak to není. A tam jsou také vysoká procenta operačních nákladů, nějakých 25 A vyvolává to velké pochybnosti o tom, jestli to není moc. Jestli městům nejde moc. Ve venkovských oblastech, když jde o vytváření sítí, lídr, tak je to v pořádku. Ale u měst to není tak jisté. A druhá otázka? Možná to není váš případ, a pokud ne, tak se omlouvám. Ale jde o ITI. Tam je i ten problém přenášení pravomocí. Rada je důrazně proti a ITI znamená přenášení pravomocí. Takže my nemůžeme mluvit o ITI bez přenášení pravomocí. Máte s tím problém? Chce si vzít slovo ještě někdo další? Než dám znovu slovo zpravodaju, Konstanca nebo Lambert Konstanca. Ano, děkuji za otázky. Já myslím, že pokaždé jsme jasně uváděli, že rozhodnutí rady o víceletém finančním rámci, včetně částí procesu spolurozhodování, včetně politiky soudržnosti, je prostě mandát pro radu. A kyperské předsednictví, i irské předsednictví, i předtím dánské předsednictví vždy jednoznačně uváděli, že je to skutečně pouze mandát. Nedotkneme se procesu spolurozhodování. A velice by mě zajímalo, jak ten problém chtějí vyřešit, a jak opravdu dospějeme ke spolurozhodování, budoucnost ukáže. Teď to není snadné, ale na druhou stranu oni mají určitý postoj, my máme určitý postoj a teď se musíme dohodnout. A já myslím, že mandát vyjednávacího týmu je naprosto jasný. A pokud bude nějaký problém, samozřejmě budeme muset zpátky do výboru. Pokud ten problém vyřešíme, tak to bude v pořádku. Ale pokud budeme muset jít i na plenárku, tak je to prostě normální situace. A musíme rozhodnout. Snad se nám ten problém vydrž, vy, podaří vyřešit předtím, ale na druhou stranu máme v parlamentu určité postupy. A já bych řekla ano, O všech těch otázkách jsme mluvili. Mluvili jsme o tom v trialogu, zvlášť včera. A v oblasti rozvoje venková a ve venkovských oblastech musí využívat princip lídr. A USF, kam patří i města, to členské státy mohou využívat. Je to na nich, protože zkušenosti jsou velmi pozitivní a pokud tento princip chtějí využívat i pro jiné projekty, mají tu možnost. Ale není to nutné. Není to povinné. A je tady problém. S těmi určitými kategoriemi, pokud to chcete přinést i na města, pak rada například navrhuje určitou definici, že ten region musí mít od 10 do 150 tisíc obyvatel. To je ve městě velice těžké. Některá města jsou mnohem větší. A proto jsme včera žádali, aby se ten problém vyřešil, aby komise společně s radou navrhla nějaký text, kterým se bude tento problém řešit, abychom to mohli podpořit. Že myšlenku jako takovou můžeme podpořit, ale nesmí to být neflexibilní, neproveditelné. A to tež platí pro ty náklady. Teď máme představu takovou, že bychom chtěli vylepšit budování kapacity a financovat budování kapacity, aby lidé v regionech mohli pracovat na takovýchto strategiích. A čekáme také na další kompromisní text od komise, aby se ten problém vyřešil. Všechny tři instituce mají stejnou představu, ale nemáme ještě konečnou podobu textu. Musíme se také zeptat právní služby, co vlastně můžeme udělat, abychom to nějak vyřešili v nařízení. A ITI, vy víte, že to je rozhodnutí členského státu, jestli to využijí nebo ne. A ty místní rozvojové strategie v jednotlivých komunitách spadají pod ITI. Není to povinné, ale v rámci ITI mohou také tento princip využít. Takže já myslím, že to v pořádku, funguje to, není to povinné v členských státech, ale je to možné, aby byla v regionech větší flexibilita. Děkuji, Lambert. Ano, jenom k té Janově otázce. Přimělo mě to k tomu, abych se zamyslela nad tím, co se stalo v posledních týdnech a jak to máme řešit jako výbor obecně. Když sleduji vyjednávání v radě, vidím, že nakonec Některé politiky dostávají víc, ale nebylo to tak, že v našem sektoru se pořád víc škrtalo. Spokojený není nikdo. Nicméně měli bychom v tom pokračovat. Tak to vidím já. A za druhé, jak je to třeba s těmi sestrami a bratry, třeba ve výzkumu a vývoji? Když si poslechnete kolegy z výboru ITRE, Minulý týden jsem byl v delegaci ITRE. Poslouchal jsem, co tam říkali a oni říkali, že to není tak špatné, jak se čekalo. Já nevím, co to znamená, ale třeba Galileo a ITER, ty věci, které byly v rozpočtu, nejsou mimo rozpočet, takže poslouchali debatu. A pak bylo hodně zajímavé, co říkali. Říkali, Teď vyjednáváme a teď potřebujeme k tomu, co jsme dali. Dobře, budeme se třeba orientovat na určité věci, na výzkumnou infrastrukturu, na ta témata, ale ty to musíme opravdu udělat. A oni ve svých trialozích vyjednávali a oni si myslí, Je to nějak zaručeno přes tu tematickou koncentraci, ty, ty znalostní regiony, tu, ta specializace a tak dále? Je všechno zaručeno, zajištěno ve vašem nařízení? A já mohu říct, já doufám, že ano, ale nejsem si úplně jistý. Protože některé věci se musí do toho nařízení nakonec dostat tak, aby to opravdu fungovalo. Protože nakonec byrokrati, kteří mají pod kontrolou všechny peníze, nesmí začít blokovat peníze, protože to tak nebylo upraveno, není to zajištěno. Když se podíváte na další vědávání v parlamentu, dalo by se říct, že vůbec nejsem spokojený kvůli penězům, kvůli flexibilitě, kvůli vlastním prostředkům, kvůli nedostatečné inovaci. A ta poslední věc, proti tomu bychom se nějak měli postavit, měli bychom ukázat, že ze zdola nahoru na základě subsidiarity z regionů, z měst, na základě těch partnerství, která vzniknou letos v každé zemi u těch nových politik, že budeme mít velké výsledky. Že 80 v, rozvojových, v rozvinutých zemích je taky změna klimatu. To jsem dopoledne vůbec neslyšel, to tam je. Vzdělávání, všechny tyto věci. aby se pan mohl dívat uceleně a nejenom ukazovat prstem na jednotlivé rozpočtové položky. Bod A všichni začnou křičet, bod B, ne všichni jsou spokojení, špatné výsledky. Ale když to spočítáte, když spočítáte A a B v rámci jedné skupiny v tom rozpočtu, musíme se prostě připravit na kolegy. Samozřejmě ti teď vyjednávají o rozpočtu, ale ti jsou důležití, ale důležití jsme i my, protože my máme peníze. A musíme jim ukázat, že ta politika, o které voláme jako parlament, se týká Evropského sociálního fondu. Regionálního fondu. My to upravujeme, my to měníme. A to by se také mělo využít, protože jinak se parlament pořád opakuje. Takže vlastně dvě věci. Za prvé, budeme věnovat pozornost nejenom tomu jako zpravodajové, že si sedneme s těmi pěti fondy a podíváme se na to nařízení, zamyslíme se nad tím, jak postoupit dopředu. Aby to všechno do sebe zapadalo. Ale musíme si také sednout se zpravodaji programu Horizont, Evropského institutu pro inovace a technologii, Protože když se podíváte, co se děje tam, například ty regionální inovační klastry v rámci Evropského institutu inovace a technologií, oni se dívají, co děláme s regionálními fondy, protože my říkáme, máme ty tematické skupiny, najděte si v Evropě další tematická centra a takto spolupracujte. Oni to vlastně chtějí, takže my výsledky máme, měli bychom se podívat jak na to naše nařízení, tak na nařízení o výzkumu a vývoji. A nemělo by to proběhnout jenom tak, nenápadně potichu. Musíme o tom komunikovat, protože jinak je těžké vstoupit do debaty, která je jak gramofonová deska, pořád do kolečka, jedno a to tež, ale ono by to mohlo být úplně jiné, Možná, že to nakonec tak nedopadne, ale já myslím, že parlament by měl rozpočet přijmout. A pokud parlament rozpočet přijme, tak musíme říct, že i v rámci nového systému máme výsledky na základě fondu soudržnosti, strukturálních fondů a fondu pro výzkum a vývoj i na základě programu Horizont a Kosma. Já nevím jak, ale musíme se na to podívat. Už zase Využil jste veškerý čas, který jsem měl pro Jana. Dobře. Ještě minutu. Dostanete minutu. Takže děkuji. Pokud vím, tak tedy můžeme přejít k druhé zprávě, to je Janova zpráva, zpráva Jana Ombrichta. Tak eh, my eh, se pokoušíme opomeně rychlý postup. rok máme 31. Eh, eh, ledna a technická zkouze eh, bude tento týden. Takže máme tady pořád ještě ale několik otevřených bodů. Za prvé máme prozatímní dohodu, dohody o rozšíření rozsahu pomoci. Dnes eh, dopoledne, připomněl bych, jsme hovořili o velkých firmách a tady máme dohodu, že to bude v oblasti eh, výzkumu, inovací, energetické účinnosti, ITC a mezi velkými a malými podniky. Takže je to prostě pro ty velké podniky trošku zužené. Také jsme se prozatím shodli na možnosti eh, dávat peníze na výzkum eh, do inovace a infrastruktury a také eh, co se týče vhodnosti třeba turistické infrastruktury v malém rozsahu, na, v malém měřítku. Já tedy nevím, co je malé měřítko třeba pro Paříž, ale to je takový prostě kulturní turistická infrastruktura v malém měřítku. A zůstává otevřená otázka, zda to bude platit také pro infrastrukturu na sport a rekreaci. Tady eh, jsou velice silná stanoviska. In, vymazali jsme Eh, vyloučení do infrastruktury a základních služeb. A to je, myslím, docela eh, důležitý úspěch. To, že jsme se tady shodli na tom vlastně, že eh, jak si nemáme přesně ty informace o tom, co to mělo být, ta infrastruktura, která za, zajišťuje základní služby, ale prostě jsme to úspěšně škrtli. Dále budeme mít eh, další debatu v příštím eh, trialogu. Takže článek 3 by měl být eh, brzy uzavřený. Pokud se týče investiční priorit, tak jsme se dohodli, že přidáme některé prvky, například e-culture a sice také energetická účinnost, která se týká různých druhů podniků, nejenom malých a středních, ale prostě všech možných. A také městská mobilita. To eh, bude tedy také eh, v těch eh, tematických fokusech. Ještě bych připomněl, že tady máme úroveň, úroveň energetické účinnosti a tam tady až do 12% to spadá také pod pod kohezní fondy. Také tady máme vysoká, vysoce účinná kogenerace energie. Tady to jsme tam prostě zůstali, kogenerace tepla a elektřiny o vysoké účinnosti. Čili tady to bude opět součástí příštího trialogu, to znamená tento týden. Eh, dále městská dimenze, to je třetí bod. A zde toto je element obecného nařízení, poněvadž je to součástí těch partnerských dohod. Kritéria nebo tedy pravidla pro vytipování městských oblastí. Toto je také e, nadále předmětem debaty, e, poněvadž e, rada a komise je spíše pro ty městské oblasti, my tady to vidíme jinak, no ale snad se prostě nějakým způsobem víceméně zhodneme. Co zůstává ještě nezodpovědné, a tady mám otázku na Konstanci, a sice Čili my tady hovoříme o eh, těch eh, pěti procentech, eh, což jsou ty integrované městské akce. A nejdůležitější z těch pěti procent, nebo prostě přínos pro komisi, je ten přínos, ten nejdůležitější přínos je tedy ta, to delegování. Delegování Eh, jednotlivých prvků celé věci eh, městským orgánům. Nemusí to být tedy jenom eh, orgány, jaksi nejvyšší městské orgány, ale třeba nižší úrovně. A tady je tady samozřejmě otázka, na jak úrovni by mělo být to delegování, jenom část, nebo prostě má delegování úplné, což by bylo tedy globální grant. Čili my máme tedy my bychom chtěli jít dál, rada si de facto žádné delegování nepřeje, čili to je ještě pořád otevřené. My máme mandát z našeho výboru bojovat za delegování, tak aby eh, úřady na jednotlivých úrovních městské zprávy eh, nesly větší odpovědnost vůči řídícím orgánům. Čili to byly ty otevřené otázky. Já jsem velice byl překvapen za poděkování výboru regionu, že podporujeme tedy tu platformu pro městský rozvoj. Na začátku tady jsme, který říká, že má být proti. To bych chtěl připomenout. Takže postupně nám komise se snaží vysvětlit, že tady navržujeme nikoli speciální novou platformu, jako bylo to 2020, ale je to platforma taktická, eh, která by měla kontrolovat, sledovat, monitorovat to, zda ten projekt funguje nebo ne. Jde o výměnu technických informací, tedy o tom, jak to funguje. Nicméně máme pořád ještě ten negativní mandát. A to znamená, že musíme se obrátit na výbor požádat toho, aby náš mandát změnil. Čili výbor regionu je ochoten to přijmout, pokud to bude mít nějakou vazbu na eh, výbor regionu. Pokud tedy výbor regionu bude nějak do toho zapojen, pak to bude akceptovat. Jinak tedy je třeba říci, že eh, původně eh, začali, vycházeli z velmi extrémních pozic, ale my jsme tedy třeba, pokud se programu Airbag týče, eh, měli debatu, no, který, ono je to vlastně dneska nezávislý program, ale jakmile se zapojí, stane se agenturou komise, protože komise bude kontrolovat její účinnost. Čili tady je třeba ještě co vysvětlovat. My tady máme eh, velice eh, silnou pozici, kterou eh, silnou tedy a obhajovanou pozici ze strany komise. Podobně naše pozice je vyhraněná v radě, ovšem ta pozice je poměrně slabá. Nicméně je to velice citlivý prvek a já si myslím, že budeme potom reportovat výboru, jak jsme se nakonec rozhodli. A dále, eh, pokud jde o delegovaný akt v těch postupech v rámci inovativních akcí, tak tady přetrvává problém mezi komisí a radou. Komise chce delegovaný akt, rada implementační akt. Hmm. Tady je, je otázka, ke komu se budeme chtít eh, v příštích týdnech překlonit. Čili to je současný problém. No a další téma. To bude tento týden 21. Budeme chtít uzavřít eh, ten blok městské dimenze, eh, rozsah podpory. Dále budeme pokračovat v městečních prioritách a zahájíme tedy to nejobtížnější to je ta tematická koncentrace, která souvisí s obecným nařízením. A samozřejmě možná zahájíme debatu o ukazatelích. Ukazatele, eh, to je něco, čemu absolutně nerozumím. Komise má interní dohodu, že v každé nařízení bude doplněno o seznam ukazatelů. To je horizontální princip. Ovšem, eh, ukazatele mají poměrně málo co dočinění s konkrétním nařízením, je to prostě nástroj sběru dat. To je prostě ten právní text. A já ještě připomínám, že jsme se nedostali eh, k projednávání pozměňovacích návrhů, protože to je technicky složité, čili proto já navrhuji, Eh, abychom to vybrali z nařízení, vytáhli z toho nařízení a udělali z toho buď to implementační nebo delegovaný akt. Eh, máme tady také návrhy od zelených, eh, očekáváme od GUE, ostatní se nevyjadřovali v podobě pozdějovacích návrhů, čili já myslím, že tady prostě bychom měli jít spíš pro tu, tu politickou dimenzi, nežli pro ten technický detail. Eh, pokud ovšem se podaří to eh, přece jenom prosadit a jít na to detailní, na ty detailní ukazatele, no tak to bude pandořina skříníka. Že já si myslím, že ty indikátory, ty ukazatele, ty je třeba vytvářet od spoda. Nicméně eh, to, co oni navrhují, to je samozřejmě co si co má sbírat pouze Eh, data, jako já nevím, plochy a tak dále. A, mm, ale moc to nevysvětluje, k čemu to má sloužit. Samozřejmě, že je to nezbytné prodat, ano, všem, já tady nevím. Komise se k tomu tedy staví jako k čemu si, co je strašně důležité, ale my každopádně máme mandát to škrtnout, tak uvidíme, jak to dopadne. Ještě někdo k RF? Eh, takže nejdříve paní Deli. Merci, madame la Děkuji, paní předsedkyně. Já jenom doufám, že dosáhneme v krátké době um, Eh, že dostaneme stanovisko rady, co se týče především tematické koncentrace nebo delegování těch 5% městským orgánům ve prospěch městského rozvoje, protože to je taky eh, překážka eh, v postupu jednání komise nám vždycky nepomáhá mířit správným směrem. Měla nám předat technické vše na poslední chvíli a místo toho měsíce eh, mlčí a to jsou všechno zdroje spoždění. A já bych chtěla hlavně klást důraz na eh, ten, na, to, o co, na klíčovou otázku energetiky. Komise by v oblasti energetiky neměla zapomínat na tuto regionální dimenzi, eh, především když se hovoří o produkci a distribuci na místní úrovni, kterou musíme podporovat. A současně problematika, o které jsme hovořili dneska ráno, eh, kde já jsem zpravodajkou, eh, to je mm, ten podíl bydlení, ať už se jedná o bydlení veřejn, jako státní nebo obecní nebo soukromé, což by mělo být součástí jaksi investic do, eh, do energetické účinnosti a, eh, energetických úspor, protože stavební eh, odvětví a bydlení představuje 40 veškeré produkce skleníkových plynů, čili na to musíme působit a je třeba jaksi kromě cílů energetické směrnice je třeba být velmi opatrní v těch jednáních, protože víme, že návratnost investic, eh, když použijeme tedy fond mm, mm, rozvoje, víme, že tyto investice jsou opravdovými pákami pro rozvoj těch daných regionů. Paní Cornelia Ernst, Cornelie má slovo. Já. Um also Einstieg, äh, als Einstieg wollte ich Já jsem úvodem chtěla říci, že eh, musíme dávat pozor na eh, Toto, v těchto trialozích samozřejmě se středávají různé zájmy a názory, takže pozor na to, abychom eh, velmi pečlivě a opatrně nakládali s mandátem. Myslím, že bychom měli nejdříve držet pozici a teprve potom vyjednávat a neustupovat příliš brzy komisi já to říkám schválně, protože příliš nejsem nakloněn změnám mandátům či jeho jednotlivým, jednotlivých bodů. To je třeba si dojednat, pustit se do media stres a, a opravdu zvážit, jestli je to správné nebo ne. Jinak, eh, co pro nás tady je důležité, je to ta městská platforma, my jsme to také nepodporovali. A de facto my eh, nevím, jestli je nám jasné, jak chceme postupovat. Mně to prostě není úplně eh, jak by to mělo být a to, co nám zde bylo nabídnuto, to snad není ani pokrok. To, co nám tady řekl výbor regionu ve svém stanovisku, tak tam bylo řečeno, že v jeho gesti by klidně se mohla nacházet jakási síť, ale eh, ne tedy, aby se to ještě nějakým vedlejším způsobem Eh, zabetonovávalo. No, druhá věc, malé a střední podniky. Otázka je, eh, jak se k ním stavět. Mají tedy všude přednost nebo ne? Já myslím, že my jsme o tom pracovali hodně dlouho a opravdu bychom měli eh, nějakým způsobem je upřednostňovat a poskytovat jim zvláštní podporu. To se týká také obchodních modelů a nových obchodních modelů. To by se opět nemělo týkat pouze velkých podniků, ale taky těch, kteří se soustředují na lokální trhy. Tady je třeba tu debatu eh, ještě znovu rozjet, poněvadž tam eh, jsou také zájmy zatím vším a tady velmi matatelné. Investiční priority a regionální potřeby, já nevím, jestli jsme tady pokročilo, ale každopádně jde o eh, dobrý protipol řekněme ne k tomu, že by to bylo prostě eh, něco jako na vyrovnání z 2020, ale přece jenom určitý eh, korektiv. Pokud se týče energetické účinnosti, tady jsem zcela na straně zelených. Já myslím, že tady ta debata byla velmi chudá zatím. Takže jako výbor tady musíme držet spolu a také držet basu. I don't see anybody else. Jan Vidím, že nikdo další se nehlásí do debaty. Jane? Ano, já děkuji za všechny komentáře. Já myslím, že obecně se zhodujeme na tom, že tady skutečně máme naprosto zásadní prvky. Patří k tomu tedy eh, přednost pro malé a střední, malé střední podniky. Eh, v členských zemích je situace velmi rozmanitá, takže otázka je, jak otevřít tedy tu spolupráci velkých a malých a středních. Čili to je opět, ale prioritu určitě eh, pro ně, pro malé střední. Dále, eh, energetická účinnost, já si myslím, že my pořád eh, jsme velmi flexibilní, pokud se týče limitů energetické účinnosti, zejména v případě bydlení. Možná, že asi bude muset škrtnout eh, veřejné a eh, soukromé eh, bydlení. Asi bychom tam nechali jenom to bydlení. Bydlení to je asi ten vůbec důležitější prvek, poněvadž to je nekomplikovaná investice a výsledky jsou velice jednoznačné, pokud se týče zlepšování energetické účinnosti. Platforma to je podle mě něco velmi zajímavého. Nicméně v našem výboru už od samého začátku, jak to bylo prezentováno, tak to byl prostě důkaz toho, že to v podstatě nutné není. A pak eh, komise změnila vysvětlení v tom smyslu, že jde o jakýsi, jakousi síť pro technickou spolupráci, čili to už je zase vymezeno úplně jinak. No, eh, každopádně ve vědnávacím týmu bychom si měli prodiskutovat, co chceme dělat, jestli chceme být tedy otevřenější eh, pro zapojení výboru regionu, nebo si už má být proti. Míra zapojení komise a té platformy, eh, tedy do platformy, byla velmi, vel, velmi velká. Takže to je důležitá věc a vyplývají z toho nové výzvy. Pokud by bylo třeba změnit mandát, tak samozřejmě se na výbor obrátíme. No a výbor potom rozhodne, jestli budeme souhlasit nebo ne, takže to je tak asi všechno. Děkuji. Děkuji vám. Nyní prosím jenom velmi stručně vám chci říci jménem Ricky Manner k vyjednávání ETC Fond pro regionální rozvoj. Tak, poslední informace o Eriky Manner proběhl od té doby tedy eh, jediný trialog, myslím 12. ledna. Otevřely se čtyři bloky a částečně byly projednány. Eh, to byl programovací blok a potom eh, tedy eligibilita, tak tam eh, skutečně byly ještě určité politické problémy, které byly odloženy na příště. Dále proběhl technokratický meeting k těmto věcím a de facto eh, výsledky byly předloženy ke schválení vědnávacím týmům, takže paní Maner eh, očekává, že v tom programovacím bloku budou brzy uzavřeny možná i všechny články. Pokud se týče tematick, eh, priorit pro eh, tematickou koncentraci investic, tak eh, tady bohužel se nepodařilo dosáhnout definitivní dohody o investičních prioritách. Takže my zatím čekáme, o, čekáme na mm, posun v EDF. takže to bude březen a pak se nám snad eh, podaří tedy eh, to s, sladit se s EDF. Dále máme rozmanitost názorů, eh, kde my jsme tedy v mandátu byli flexibilnější vůči ETC, e navrhli jsme pět tematických cílů místo čtyř od komise. A pak zde máme ještě další návrh z rady a ten se poněkud odlišuje od parlamentního návrhu. Takže to jsou vlastně věci, které se pomalu otevírají. První výměna názorů proběhla a paní Manner eh, vyjadřuje naději, že se podaří dospět k dohodě. Příští eh, týden proběhne v úterý trialog a záměrem je eh, přesunout se k monitorování, vyhodnocování, kontrole a finančnímu řízení. Tyto záležitosti eh, bude třeba projednávat také v technických schůzích No a v podstatě tady není třeba politické debaty, která se odehrává jinde. Takže to je, myslím, všechno ode mě. Nevím, jestli Marie Teres si chce k tomu něco dodat. Chcete, Marie Teres, něco říct? Euh, ano, jenom pár drobností navíc. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla zopakovat ehm, vše uspokojení a uspokojení všech účastníků trialogu, co se týče atmosféry, v níž ty rozhovory probíhají. Řekla bych, že opravdu je tam velice dobrý duch spolupráce a my podle našeho názoru sice stále postupujeme pomalu, ale jistě. A proběhla teda diskuzí ohledně rozvoje venkova, to je pro nás důležité v rámci Urbakt. Co se týče finančního zapojení příjemců operací, eh, jak jste říkala, očekáváme, jaký bude vyústění jednání o nařízení o RDF. Chtěla bych zmínit jeden bod, který byl předmětem diskusí minule, a to je ta koncentrace, kterou my jsme navrhovali v rámci mandátu pět tematických cílů. Rada zůstala u 80, z 80% na 4%, na 4 témata a jedno e, volné. A to mi připadalo docela zajímavé, takže jsme o tom diskutovali, pak se to rozhodlo jinak, což mě docela mrzí, protože ty regiony jsou jsou každý jiný a e, trochu flexibility by bylo asi ku prospěchu. E, podobně jako v případě e, ostatních nařízení, řada stěžejních otázek se odstla jaksi v tom vyjednavacím balíčku. Výsledek z minulého týdne nás moc neuspokojuje. Co se týče rozpočtu, my jsme opakovaně žádali 7%, rozpočtu soudržnosti pro e, územní spolupráci, tak jsme to uvedli v řadě zpráv, které odhlasoval náš výbor a jsme tedy daleko takového výsledku, přestože na poslední radě jsme jaksi získali 200 milionů, ale jsme stále daleko od našeho původního cíle, ale dobrá, budiš. Všichni nás přesvědčili o užitečnosti této územní spolupráce, takže teď bychom se měli zasadit o to, aby měla také přiměřený rozpočet. A připomínat, že územní spolupráce umožňuje úspory z množství, umožňuje zvýšit konkurenceschopnost jednotlivých území, že to nejsou vyhozené peníze. Je to taková křížová výprava, kde opravdu máme velmi těžký úkol přesvědčovat ty druhé, ale prostě musíme pokračovat a musíme se dál zasazovat a být za tento rozpočet, ale Jinak samozřejmě ještě zbývá mnoho věcí k vyřešení, ať už se jedná o míry spolufinancování, způsobu výpočtu eh, přidělovaných částek, potom ta hranice 150 kilometrů, ohledně přeshraniční spolupráce, způsob přidělování prostředků podle programu, prostě celá řada o témat, která ještě eh, zůstávají otevřena, ale tím myslím, že jsme to celé probrali. Děkuji. Děkuji, François Alfonzi tomuto bodu, co se týče té flexibility. Omlouvám se. Ono to vždycky zvoní nevhod. Tak to je. Parlament žádal větší flexibilitu. Náš výbor žádal, aby tematická koncentrace se soustředila na pět cílů a ne čtyři, jak navrhovala komise. Rada navrhla kompromis, že by to byly čtyři tematické priority eh, pro 80 tedy celkové částky a 20 necháme tedy eh, volných mm, pro flexibilitu. Já jako Marie Therese jsem tento kompromisní návrh rady považoval právě za velice dobrý v duchu našich rozhovorů tady v výboru a že s tím bychom mohli i souhlasit. Tolik. Děkuji, takže jestli nejsou žádné další připomínky, tak požádám Viktora, jestli chce vystoupit. Pardon, Viktor, um, um, yes, Teresa. Rosa. Gracias. <clears throat> bueno, simplemente incidir... Děkuji. Já chci jen říct, že bych ráda připomněla, že je to velice důležité pro ostrovy, ostrovy bychom neměli ponechat ten limit 150 kilometrů, aby měli přístup k fondům pro přeshraniční spolupráci. V jednom návrhu se tento limit ruší. V září 2010 jsme v parlamentu měli příslušné usnesení. Já chci vyjednavačům připomenout, že by se měli trošku snažit i jménem ostrovu. Lambert? Program Award. Pokud se týče teritoriální spolupráce, když se na to podíváme z dlouhodobého hlediska, zdá se, že program nabývá na významu. Protože je jasné, že existuje regionální spolupráce v evropském měřítku, zasahující až na ostrovy, to znamená, že se i přesku, přeskakuje to až eh, na hodně vzdálená teritoria, čili já tedy vím, jestli eh, to eh, se ještě nějakým dalším způsobem rozšiřovat. Nevím, jestli tedy ten současný cíl, současný instrument, jestli ještě může být dále rozšiřována. Třeba mm, to, co máme v horizontu v rámci tedy výzkumu a vývoje. Toto jednání v Horizontu, to bylo, to byl tam byl hlavní bod eh, posilovat excelentnost. No, tak nebylo se jasné, o čem to je, ale samozřejmě, že jde o investice, o peníze. Že jde o to, že eh, musí spolupracovat eh, region s regionem, nebo do toho také univerzity a tak dále. Jinak tedy nevím, jak eh, to zvládnout. A když uvažujeme o nástrojích, tak eh, tady vlastně nastupují eh, nástroje, které už tady nějakou dobu máme. Čili tady jde spíše o to, abychom zjistili, jestli se dostatečně využívají nástroje tak, aby bylo dosaženo synergických efektů. Regions of Knowledge, regiony znalostí, tak to vlastně funguje i v sedmém rámcovém programu a teďka chceme, aby se to uskutečňovalo také přes regionální cíle, ale teď je třeba zjistit, jestli můžeme z toho odškrtnout jako splněný úkol, jestli tomu skutečně tak je. Jestli se to daří integrovat s novou investiční politikou. Čili bude to fungovat, nebo se to někde byrokraticky zadrhne. Čili to by se dalo řešit mandátem, já si myslím tedy. Děkuji, Viktor. Uh, eh, yeah, there are some... Ano, došlo k určitému vývoji, pozitivnímu i negativnímu. A já bych nejprve chtěl něco říct o tom, že příští týden budeme mít druhý trialog a 27. února a 18. března bude třetí trialog. A já doufám, že také poslední. To je pozitivní. A já chci poděkovat irskému předsednictví i komisi, protože byly připravené konečně si s námi sednout a dohodnout se na programu. A pak jsou tady Další věci, to je méně pozitivní vývoj. Nejdůležitější je výsledek rady ve věci víceletého finančního rámce. Proč? Protože z absolutního hlediska fond soudržnosti nebyl příliš dotčen, je tam jenom o 2 miliardy méně. Ale hlavní obětí tohoto rozhodnutí je eh, program pro propojení Evropy. Vy víte, že jsme tady měli velice dlouhou občas nutnou diskuzi o tom, proč to udělat, proč to dělat, jak, pokud vůbec. A potom parlament velice moudře přijal kompromis, který stanoví, že 10 miliard se má převést z Fondu soudržnosti na CEF. Mělo to být 40 miliard podle návrhu komise ale v posledním návrhu Rady na víceletý finanční rámec je teď 19 miliard, jenom 19. Méně než polovina. O více než 51% méně. Ale současně těch 10 miliard, které se pořád mají převádět z Fondu soudržnosti na program pro propojení Evropy, vytváří velice závažný problém, protože v praxi polovina prostředků na dopravu se bude odečítat z fondu soudržnosti. A to v praxi, takový je v praxi výsledek toho návrhu, který předložila Rada. A to vyvolá další otazníky. Je zjevné, že životní prostředí se teď dramaticky mění ve vztahu propojení Evropy. A já si pořád říkám, proč ty samé členské státy, kterým záleží na tom programu propojení Evropy, velice ochotně krátí prostředky na tento program. Já bych řekl, že bychom se měli držet našeho postoje, k tomu patří i náš kompromis, ale musíme tvrdě vyjednávat s radou a s komisí, aby ten návrh vypadal trošku líp. Současně zopakuji náš návrh, že stejné ustanovení, které má být v obecném nařízení a v nařízení o fondu soudržnosti a také v nařízení o nástroji pro propojení Evropy, já myslím, že parlament nakonec přesvědčí rady, radu, aby tomuto velice důležitému nástroji věnovala pozornost, protože nakonec se nedohodneme na nástroji pro propojení Evropy, když nebudou peníze. To je zjevné. A vyvolá to další problémy a obavy nejenom v radě, ale i v parlamentu, až se o tom bude diskutovat. A další věci, o kterých se bude diskutovat, jak už jste byli informováni posledně, parlament znovu předložil svůj návrh ve věci nástroje pro propojení Evropy. Rada byla proti, ale já doufám, na příští schůzce bude jak komise, tak rada na naší straně a zůstane to tam. Ustanovení, které vylučuje určité činnosti tam jsme se dohodli s radou, takže o tom už není nutné dál vyjednávat, ten problém je vyřešený. Energetická účinnost a využití obnovitelné energie v domácnostech. Ten problém je také vyřešený. Měli jsme stejnou připomínku jako rada, také je důležité zmínit, že pokud je o způsobilost malých a středních podniků, jak říkal Jan, my se domníváme, že bychom měli zopakovat, že malé a střední podniky by měly především využívat podporu v rámci energetické účinnosti a využití obnovitelné energie, ale vždycky jenom jednou. Investiční priority pro energetickou účinnost a použití obnovitelné energie v domácnostech. To je potvrzené, protože parlament a rada měli stejný pozměňovací návrh. Komise měla opačný postoj. Ve vodohospodářství se ten návrh bude přepracovávat, takže vlastně nebyla žádná diskuze. Hlavní problém pro další dvě schůzky, pro další dva triology, bude určitě to, že komise a rada jsou pořád proti našemu pozměňovacímu návrhu, kterým zavádíme investiční prioritu na podporu vysoce efektivního ústředního vytápění a kogeneraci elektřiny a tepla. Já myslím, že jasné, proč je tak důležité. Já jsem dnes byl velice rád, když jsem slyšel všechny příspěvky zpravodajů, stínových zpravodajů, výboru regionu, dalších zúčastněných. Kolegy Serča Karony. Proč je to tak důležité? Budeme se držet našeho mandátu a já jsem přesvědčený o tom, že komise na to nakonec přistoupí. Opravdu důležité je, abyste věděli, že rada nám řekla, že to nepovažuje za nutné, protože to může otevřít dveře dalším návrhům. Ale v praxi v podstatě v radě nebyla žádná seriózní diskuze na toto téma a já doufám, že tentokrát budou lépe připravení a že mandát bude jasnější. Obecně řečeno, to jsou hlavní problémy pokud jde o společné ukazatele, mohu plně podpořit připomínky a návrhy Jana, protože je, je to zřejmé, když otevřeme pandořinu skříňku, parlament i ostatní budou chtít měnit společné ukazatele. Povede to k velikým problémům, nekonečným sporům a je mnohem lepší a flexibilnější a realističtější udělat to přes prováděcí akty. A ne v rámci legislativního balíčku, protože pak by to bylo striktnější, hůř by se to přizpůsobovalo ve velice proměnlivém prostředí do roku 2020. A proto pořád opakuji to, co říkal Jan. A nevidím důvod, proč by komise neměla být na straně parlamentu a celé to nemohla uzavřít. Děkuji. Mnohokrát děkuji, Viktore. Veronika si jediný stínový zpravodaj, ale ne, dobře. Chce k tomu někdo něco říct? K té důležité věci, o které mluvil Viktor, o těch deseti miliardách? Nevidím nikoho. Because if we don't have... Protože pokud se k tomu nikdo nechce vyjádřit, tak já poděkuji Viktorovi. Joachim celé tady není. Takže od něj neuslyšíme nic. Jens Kajer tady měl být v pět. Já se omlouvám, já jsem si vás nevšimla. Takže myslím, že teď se pustíme do vašeho bodu hörte, dass... Já jsem se jenom musel ohradit, když bylo řečeno, že tady nejsem. Takže děkuji. Já jsem rád, že můžu stručně říci, co se nachází v mém pracovním dokumentu k iniciativní zprávě a chci to tady přeložit diskusi. Tak především industrializované regiony v EU, které v minulosti zažily radikální pokles své tradiční průmyslové základny. My tedy víme, že to taklo týkalo eh, ocelářství tradičního, textil, textilní výroby, výroby strojírenské, těžby uhlí. V mnohých eh, oblastech EU zůstaly jakési průmyslové pustiny a to znamená, jak konstatujeme v této zprávě, mají tyto regiony specifické potřeby. Proto bych tedy chtěl tuto iniciativní zprávu proskoumat z hlediska eh, dobrých příkladů, poněvadž tyto specifické potřeby jsou z té typu ekologického, ekonomického, sociálního, ekologického a samozřejmě znamenají specifické nevýhody. Chtěl bych tom v té zprávě říci, jakou roli evropské fondy, zejména tedy regionální fond, sehrával dosud a u regionů, které, kde se, kterým se konkrétně zabývám, tedy jak, jakou změnu způsobili. Jinak jsme na pomezí regionální a průmyslové politiky, což znamená, že význam průmyslu tady bude hrát určitou roli a analýza zvláštních výzev a možných eh, protistrategií, příspěvek strukturních a kohezních fondů, Eh, přičemž by bylo dobré zanalizovat finanční možnosti, eh, vykreslit možnosti a perspektivy konverze, případných investic a další příklady eh, restrukturalizace. No a konečně také význam regionální politiky právě pro konkrétní regiony a dále také zasadit to do většího kontextu evropských politik. Eh, podobně něco, jako jsme debatovali tu městskou dimenzi a rád bych tady eh, se důraznil, jak tedy ta, ten nástroj Smart Specialization eh, pro nový restart a nové, mm, nový směr průmyslové základny. Čili zhruba tak to nějak bude vypadat a já samozřejmě rád si vyslechnu, co mě k tomu kolegové a kolegyně mohou poradit. Děkuji paní Macony, pan Manesko tady není, takže eh, Karima Deli. Eh, děkuji, paní předsedkyně. Já děkuji zpravodaji za jeho práci na tomto prvním dokumentu. Chtěla bych jenom zdůraznit, že téma reindustrializace Unie je více než aktuální, když konstatujeme, že den za dnem dochází k uzavírání závodů všude v Evropě a dostávají na dlažbu miliony dělníků, kteří potom eh, mají eh, těžkou situaci a nemohou najít práci. Čili tato práce přichází včas a nutí nás jaksi změnit software. Eh, když ehm, půjdeme dál, než eh, jsou nějaké záplaty a krátkodobá řešení, my můžeme zařídit, aby v budoucnu industriální Evropa znovu nalezla prosperitu, kterou prožívala v minulosti. V první etapě musíme především identifikovat, která odvětví si přejeme podporovat konkrétně prostřednictvím strukturálních fondů. Ráda bych, abychom se pustili do těch průmyslových odvětví, která si zvolila konverzi ve prospěch ekoprůmyslu. Je to odvětví budoucnosti, Víme, že dochází k veliké expanzi, protože čím dál více občanů i podniků v Evropě, které, kteří žádají produkty a služby, které jsou šetrnější vůči životnímu prostředí a e, je tu poptávka po ozelenění jaksi celého výrobního procesu až po distribuci. Takže je potřeba brát v úvahu ve vaší zprávě, vyčerpání některých zdrojů, především co se týče energetiky, u níž náklady budou trvale růst. Průmyslová politika musí brát v úvahu vyčerpání některých zdrojů. A v této zprávě musí také místní a regionální e, orgány sehrát klíčovou roli v podpoře této konverze ve prospěch nového ekologičtějšího průmyslu a průmyslu, který bude mít blíž k občanům. Problém této konverze ovšem je, že se neobejde bez zaměstnanců. Není možné vést novou průmyslovou politiku bez zaměstnanců, protože jsou to právě oni, kdo mají vlastně k dispozici všechny znalosti a dovednosti a v naší regionální politice ta přidaná hodnota spočívá také v tom, že my můžeme poukázat na to, že konverze bude, jak se zapojí zaměstnance a pro to mohou vznikat i nová pracovní místa, takzvaně zelená, nedelokalizovatelná, důstojná pracovní místa a je potřeba také e, vyškolit pracovníky na nové profese, čili tady bude významné také téma odborné přípravy. A Evropská unie se nemůže dnes jenom uspokojit samotným investováním do nějaké úpravy těch lokalit v rámci eh, eh, konverze průmyslu prostřednictvím ERDF, aniž by investovala do lidských zdrojů. Je potřeba investovat do obojího, jak do infrastruktur, tak do lidských zdrojů. A když myslím o lidské zdroje, mám především na mysli všechny ty budoucí zaměstnance a ty nové profese a hlavně mladé lidi. A naše role v této zprávě spočívá v tom, že můžeme dokázat, že ERDF může hned eh, eh, eh, a, realizovat konverzi eh, infrastruktur, ale také působit se, v synergii s Evropským sociálním fondem, eh, který může umožnit tedy konverzi pracovníků a, a ten sociální fond opravdu může velice tady pomoci. Takže v této zprávě já bych eh, kladla důraz na tuto dynamiku, ale přála bych si hlavně, aby tato zpráva ukázala, do jaké míry tento model společnosti, v němž jsme musí změnit směr, protože takto to nevydrží. Bohužel zdroje, energetické zdroje nejsou nekonečné, a proto musíme zahájit, začít nový model a takto musíme uvažovat o průmyslové politice budoucnosti. Děkuji. Merci beaucoup, Lambert. Děkuji. Lambert. Ano, mnohokrát děkuji. Paní Matony tady není, ale zní to všechno trošku jinak. Její duch zní trošku jinak. Já nevím. My na tom pracujeme, ale já jsem trošku zklamaný, protože průmysl vidíme jako průmysl, který byl dřív. A při restrukturalizaci, obnově našeho průmyslu vznikají nové problémy. Musí to být vyváženější. Četl jste ten politický dokument Evropské komise k industrializaci, který byl právě zveřejněn? Těch dokumentů teď není moc, takových dokumentů. Další věc je to, jak říkala paní Deli, jaký průmysl si vlastně představujeme a jaké nástroje potřebujeme. Dnes dopoledne, vy jste tady asi nebyl, dnes poledne jsme začali mluvit o státní podpoře. A když se zamyslíte nad tím, co je nutné, je to nový nástroj i pro větší podniky. Poháněný IKT v našem regionu třeba 90. letech se to tam celé rozpadlo a vzešly z toho nové podniky. A teď budují věci pro loděře. A to je vysoce ceněné odvětví. A teď vidíte, že diverzifikace takového celkového sektoru přinesla další způsob, jak se dívat na podnikání vznikají nová odvětví, která jsou opravdu atraktivní, jak říkala paní Deli. Musíme se zamyslet nad tím, co vlastně děláme prostřednictvím naší politiky. Chceme obnovit regiony, kde jsou stále větší problémy, nebo prostřednictvím našich návrhů a nástrojů chceme povzbudit nové typy činností, jak v environmentálním sektoru, tak v zeleném sektoru, v sektoru IKT, v nejrůznějších sektorech, které vycházejí ze znalostí. Měli bychom ukázat, jak prostřednictvím nových pravidel prosadit takovéto pilotní projekty, protože průmysl minulosti ten už tady dávno není. Ten už je pryč. Teď se nám možná něco vrátí, ale to je vysoce robotizované. Když se něco dá dělat bez lidí, tak se to dá dělat i tady. To máte na mysli? Měla by to být širší debata. A já jsem byl vděčný za vaši poslední poznámku o té inteligentní specializaci, protože to také znamená, že specializace, to je starý princip Evropské unii, musíme produkovat ty věci, které produkovat můžeme ve správném prostředí, efektivním způsobem. To bude ještě důležitější. Já se nezastávám monosektoru, já se zastávám rozmanitosti, ale koncentrace je někdy nutná, abychom měli kritickou masu, kritické množství, abychom měli specializaci. Ať už mluvíme o automobile, automobilech nebo letectví nebo o něčem jiném. Takže než uzavřete svou zprávu, možná je nutné zamyslet se nad tím, o jakých nástrojích vlastně mluvíme. Možná, že bychom o tom dokumentu, můžeme o tom mluvit ještě jednou, o tom pracovním dokumentu, než to dokončíte, protože já myslím, že to se neubírá správným směrem. Děkuji. To mluvila paní Macony. Ano, my si prověříme, jestli opravdu myslela to, co jste říkal. Chce si vzít slovo ještě někdo další? Je to první výměna názorů o pracovním dokumentu. Takže můžeme mít tolik příspěvků, kolik bude nutné. Pokud tu není nikdo další, tak požádám pana Gajera, aby si vzal slovo. Děkuji za příspěvky, které mi dávají příležitost, abych eh, ještě jednou jasně řekl, co je a co není smyslem této zprávy. A tady, tady celkem není mnoho lidí, ale ghost speaker Lambert van Nistelrooy, tak eh, ten o tom hovoří. Ta zpráva nemá rozhodovat o tom, které nové eh, řekněme, průmyslové eh, podniky či odvěty si přejeme, to tak není. Já tady nejsem jako někdo, kdo by tedy chtěl plánovat eh, jako kdysi za komunistů a říct, eh, kde, co, jaké, eh, na jaký průmysl se budeme soustředovat, tak o to mi tedy opravdu nejde. A jestli budeme mít pracovní místa zelená, šedá, růžová, tak to je mi tedy úplně jedno. Mně jde tedy o to, aby v této zprávě zasnělo, že máme v Evropské unii průmyslové regiony, které kvůli bývalým průmyslovým monokulturám trpí specifickými nevýhodami. A mám tady na podporu několik studií ze čtyř regionů, které to už eh, mají za, sebe, za sebou. Prošli tím a přibývají zejména v západní Evropě, protože ty strukturální změny třeba Růrgebí, po, tedy Porůří, odkud já pos, eh, pocházím, nebo Manchester, Lille, eh, nebo Lutych, tak eh, to je oblast, kde hm, hm, hm, prostě už to, to transfer proběhl, ale třeba eh, v novějších členských zemích Evropské unii eh, to teprve nastane. Čili tady tady je eh, prostě tak to je. No a teď eh, eh, v podstatě dříve to bylo tak, že byli v podstatě dělníci, těch bylo hodně a pak bylo pak bylo mm, jak management, který, že na tom byl podstatně lépe, chyběla tam střední vrstva a to je také jeden zdroj těchto, těchto specifických nevýhod. No a také samozřejmě eh, nemůžeme jednoduše eh, vyřešit eh, spoustu věcí, protože třeba provedete výkop a zjistíte, že tam najdete nějaké jedy po bývalé průmyslové činnosti nebo bomby z druhé světové války. Ale když tam chcete něco přece jenom postavit, tak to musíte prostě vyčistit a jediným zdrojem jsou veřejné zdroje. Takže buď to necháme ty plochy tak, jak jsou, a necháme to zarůst travou a tím pádem eh, to tam opustíme a ten eh, další vývoj a rozvoj, který se, se musí odehrát někde jinde na zelené louce. Takže to jsou specifické problémy a to znamená, že pokud chceme těmto bývalým průmyslovým eh, oblastem nějak pomoci, potřebujeme speciální nástroje. A pokud chceme eh, udržet průmysl v Evropské unii, tak se tím musí zabývat politika. To jsem chtěl říct. Děkuji. A... Ano, můžete něco říct, záleží na tom, jak dlouho to bude. No, v každém případě, můžeme změnit název? té zprávy. To je nejsnadnější. Když změníme název zprávy, tak vyřešíme můj problém. Um, Co se obsahu týče, tu otázku bych odkázala na pana Gajera. Pokud jde o formality, požádám konferenci předsedů, aby s tím souhlasila. Ano, já pokud jde o ten název, já chápu, že jde o originální strategie pro průmyslové oblasti v Evropské unii. A je to o, abych tak řekl, o těžkém průmyslu. Ve specifických oblastech, kde probíhá obnova, rekonstrukce. Takže se musíme podívat ten název a na to, co vlastně děláte. Dá se to propojit, ale, ale musíme vědět, o co jde wenn ich darf. Ähm, also... Tak pokud mohu, tak my to samozřejmě eh, můžeme bilaterálně eh, vyjasnit. Já jsem hovořil tedy o těch bývalých průmyslových regionech, ale o tom to vlastně je to slyšení, že eh, před pár týdny jsme se tím zabývali a bylo víceméně jasné, že asi jsem se zcela netrefil tedy do vašich očekávání. Eh, já myslím, že tady musíme nějakým způsobem tady eh, to ještě projednat. Eh, možná, že můžeme pod stejným titulem dát tomu jiný obsah, nebo naopak já nevím, jakkoliv. Prostě tady skutečně je to otázka toho, aby se tím politika zabývala. No takže Samozřejmě nemusíme dnes eh, tedy žádné rozhodnutí přijímat a asi kolegové by uvítali další debatu. Možná, že aspoň se zdá, by bylo dobré ten titul poněkud změnit. Pokud ano, pak prosím učiňte tak, co nejdříve, nejdříve poněvadž to skutečně může eh, trvat teda pár měsíců, takže my teď se těšíme na příští, debat, na příští debatu na příštím zasedání. No a já myslím, že eh, tu debatu můžeme momentálně uzavřít. A teď nastává zasedání koordinátorů a poté bych ráda připomněla, že máme otevřené zasedání koordinátorů pouze v angličtině s členy komis- kabinetu komisáře Hána a měli bychom se dozvědět podrobnosti o výsledcích summitu. Mělo to začít v 18.30, ale eh, pokud eh, skončíme dříve, tak oni by možná byli ochotně přijít dříve. Určitě to nezačne později než 18.30. Takže já bych prosila, aby koordinátoři se trvali v místnosti, přičemž nebudeme tady mít nikoho za ALDE, pouze politické pouze politický poradce tady je, můžete s námi zůstat samozřejmě.